Dear friends, ladies and gentlemen. Vážení přátelé, dámy a pánové, chci vás požádat, abyste se posadili, protože bychom měli začít zasedání našeho výboru ITRE. Nejdříve chci poblahopřát eh, členům Evropského parlamentu, eh, kteří eh, vyhráli volby, to je výborné. Za druhé, blahopřeji vám všem členům výboru ITRE, protože to je velké potěšení být členem výboru ITRE, to vás ujišťuji. Někteří z nás, možná 20, 30, eh, něco takového pocitují A mohu vám říci, že je to ještě něco více, protože je to také velkou ctí být předsedou výboru ITRE. A to dokonce i dočasným předsedou, jako já dnes. Je to velkou ctí. Jste ve skvělém, velkém výboru, který má hodně velkou odpovědnost. Prosím, na to nezapomínejte protože eh, v podstatě veškerá reálná ekonomika a doprava v podstatě i když to je eh, v eh, pravomoci jiného výboru, eh, ale také energetické otázky, zemědělství, všechno ostatní, kromě těchto výjmenovaných oblastí, je v rukách našeho výboru a to je opravdu hodně práce. Vidím, že se někteří usmíváte. Jistě jste velmi zkušení ve výboru ITRE takže se vlastně setkáváme opět po krátké přestávce několika málo Eh, měsíců. Před eh, volbami se nám podařilo dokončit všechny legislativní návrhy, eh, které byly spojeny s víceletým finančním rámcem. A to je velký, velký výsledek. Vlastně žádný jiný výbor takto neuspěl dokončit vše před volbami. A Eh, částečně se k některým bodům ještě vrátíme, ale dá se říci, že jsme také dokončili jednání s radou a i to je velmi důležité. Všechna jednání s radou byla ukončena před volbami, takže začneme s naší eh, obtížnou prací v mnoha různých oblastech naší činnosti eh, Evropského parlamentu a evropských institucí. A dovolte, abych řekl, já půjdu krok po kroku, protože toto je velice formální zasedání. Ano, to je na druhé straně. Tak. Net především eh, musím prohlásit schůzi za zahájenou. A ještě jednou vás tady vítám. A dovolte, abych připomněl účel eh, naší schůze. Je to ustanovení předsednictva eh, výboru a pak eh, tedy nejdříve předsedy a pak až čtyři eh, místo předsedy podle článku 213 našeho jednacího řádu. Eh, postup je samozřejmě jasný, nejdříve se bude hlasovat o předsedovi a velmi důležité je, že Eh, hlasovat mohou plní členové eh, výboru. Ovšem v případě, že jsou tady náhradníci, dostal jsem seznam a to bylo mm, předáno. Eh, Sean Kalle toho nahrazuje od Marka Ras. Aldo Patricello toho nahrazuje Massimiliano Salini. Angelika Niebler nahrazena Wieseler Milba. Sara Skydeal tu nahrazuje Thomas Tobe. Teresa Griffin tu nahrazuje Claude Moraes a Sharian Coffey je nahrazen Bronis Erope. Jeffrey von Olden, toho nahrazuje Alžběta Krug, Andrew Englandka, kterého nahrazuje Albert Coland a Dr. David Edward Denton, kterého nahrazuje Alexander Lisej Philip, A všichni ostatní členové, kteří jsou plnými členy, tedy mohou, mají právo dnes odpoledne hlasovat. Je to tak všechno, ano, ze strany politických skupin, protože pokud chcete něco dodat, musí to být před hlasováním před zahájením hlasování. Po každé. Po každé je to třeba požádat o slovo a e, oznámit to před zahájením hlasování. A, da, a další důležitý bod to je platnost eh, našeho hlasování. Když jsem podepisoval, tak jsem viděl, že tam již byli podepsáni eh, členové. Potřebujeme mít nejméně 18 členů, ale máme jich tam zhruba 30 nejméně. Čili to je dostatečný počet, abychom mohli pokračovat a hlasovat. Nominace na předsednictví výboru. To je první bod z těch našich důležitých bodů na programu jednání. Je třeba jmenovat buď politickou skupinou, nebo alespoň dvacetinou členů. Takže chcete-li ještě někoho přidat eh, na seznam kandidátů, tak já otevírám možnost předkládat návrhy. Prosím. Mám to potěšení navrhnout jako kandidáta paní Valean. Paní Adina Valean. A má otázka na paní Adian Valean. Ano, souhlasíte s tím, že budete kandidátkou? Děkuji, pane předsedo. Ano. Dobrá. Výborně, takže dostali jsme ujištění kandidátky, že je ochotna kandidovat. A já se ptám, zda máte nějaké další kandidáty. Nevidím nikoho. Nikoho nevidím hlásit se. Takže to znamená, že máme jednoho kandidáta na jedno místo. A já se ptám, chcete hlasovat tajně? A všecko je to tady zapsáno v mých eh, podkladech a mohu vám říci, že potřebujete nejméně 15 členů, aby bylo možné požadovat eh, tajné hlasování. Tedy bude-li 15 členů o to žádat, je to možné. Ale nežádá o to nikdo, děkuji vám, to je dobré. Máme tedy další možnost a to je hlasovat aklamací. Vážení přátelé, děkuji vám. Děkuji za spolupráci během uplynulých pěti let. Pro mě to bylo krásné období, to vám mohu říct si zcela otevřeně a upřímně. Já teď končím a přeji vše nejlepší Adině. Já jsem přesvědčen, že budete vynikající předsedkyní výboru ITRE. Máme takový zvyk, víte. Eh, byl nejdřív eh, muž, pak byla Angelika Niebler, žena, po Angelice to byl Robert Roy. Pak eh, byla jedna kolegyně z Itálie, teď jsem byl donedávna já, a nastupuje po mně kolegyně z Rumunska. Tak to je opravdu dokonalá genderová rovnováha. My jsme vynikající výbor z mnoha hledisek. Přeji Adině vše nejlepší a prosím, aby se ujala předsednictví. Um, hello everyone. First of all... Dobrý den všem, děkuji za váš projev důvěry. Za druhé bych eh, vás eh, požádala, abyste společně se mnou zatleskali Jerži Buskovi za jeho aktivitu ve funkci předsedy v uplynulých pěti letech. Eh, děkuji Jerži za vaši práci. I'm looking forward to work. Těším se na práci s každým z vás v tomto výboru. Je to opravdu velmi vzrušující. Jsem si jistá, že tento výbor bude promlouvat do utváření evropských politik v příštích letech. Všichni budete hrát svou roli a doufám, že budete všichni s prací v tomto výboru spokojeni. Budeme skvělým týmem a uděláme společně důležité věci. Takže děkuji a přeji vám hodně štěstí v tomto mandátu. Teď, když se vrátím k pořadu jednání dnešního zasedání, tak dalším krokem bude volba místo předsedů tohoto výboru. Máme čtyři funkce, čtyři pozice. Budeme volit jednoho místo předsedu po druhém. Začneme prvním místo předsedou počkám si na nominaci nebo různé nominace. Pokud bude jen jeden, jedna nominace, tak uvidíme, zda budeme hlasovat tajně, nebo zda zvolíme kandidáta aklamací. Pokud jich bude několik, tak budeme mít tajné hlasování. Tak to tedy funguje. Na prvního místo předsedu. Kdo chce přednést svůj návrh? Ano, prosím. EKR nominuje profesora Krasnodemského na prvního místo předsedu. Ano, děkuji, pane Tošenovský. Máme návrh eh, z frakce EKR, pan Krasnodemský. Máme nějaký jiný návrh? Ne, takže teď se musím obrátit na pana Krasnodemského a zeptat se jej, zda přijímá toto jmenování. Ano, přijímám. Děkuji. Teď se obracím znovu na vás. Chcete tajné hlasování nebo můžeme volit aklamací? Musíte mít 15 lidí, kteří povstanou a budou požadovat tajné hlasování. Pokud 15 lidí chce tajné hlasování, tak se prosím postavte, abychom vás mohli spočítat. Jeden. Potřebujeme 15, ano. Jeden nestačí. Děkuji, takže volíme pana Krasnodemského aklamací. Děkuji. Pan Krasnodemský je teď zvolen. Prosím, přijďte sem za mnou za předsednický stůl. A teď přistoupíme k volbě druhého místo předsedy. Čekám na váš návrh. Děkuji, paní předsedkyně, blahopřeji k vašemu zvolení. Těším se jako koordinátorka za Renew Europe na spolupráci s vámi a navrhuji pana Mortena Petersena, který má velkou zkušenost s prací v tomto výboru. Thank you very much. Děkuji. Dostali jsme návrh pana Petersena za frakci Renew Europe. Pane Petersne, souhlasíte? Ano? Souhlasíte se svou kandidaturou. Děkuji. Tajné hlasování? 15 členů? Ne? Aklamace tedy? Děkuji, pane Petersene, blahopřeji. Můžete se připojit k nám tady na podiu. A teď volba třetího místo předsedy tohoto výboru. Nominace, prosím. Pan Zorinu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Blahopřeji vám k tomuto mandátu. Přeji vám tedy úspěšný mandát a na pozici třetího místo předsedy navrhuji někoho, kdo má spoustu zkušeností. Je to moje kolegyně z frakce SD, paní Patricia Toja. Děkuji, paní Toja. Přijímáte tuto pozici? Ano. Děkuji. Tajné hlasování, kolegové? Ne, takže aklamací. Blahopřeji, paní Toja. Připojte se prosím k nám. A teď je čtvrtý a poslední místo předseda tohoto výboru. Čekám na návrh. Nevidím vaše jméno. Prosím. Jménem frakce Identita a demokracie navrhuji kolegyni Joan Melang, která už pět let zasedala v tomto parlamentu. Ano, děkuji. Takže máme návrh paní Mela jako kandidátky na čtvrtou místo předsedkyni. Pan Zorinu má jiný návrh? Děkuji, paní předsedkyně frakce SD. Navrhuje alternativu na čtvrtého místo předsedu Linu Galvez, která je profesorkou ekonomické historie a to je tedy náš návrh. So now we have a second candidate, uh, proposed... Takže máme druhého kandidáta, kandidáta paní Sales Nunoz. Zeptám se obou kandidátů. Paní Mela, souhlasíte s kandidaturou? Ano. Paní Salves Muñoz. Ano, souhlasím. Kolegové, je třeba tedy hlasovat. Budeme hlasovat elektronicky a potřebujete k tomu své elektronické hlasovací karty. Takže zasuňte prosím karty do stroje. Uh, I would like to Chci požádat koordinátory, aby ověřili se svými týmy, zda všichni mají hlasovací karty nebo zda máme čekat. Takže možná, že koordinátoři mi mohou dát najevo, zda je všechno v pořádku. Pro EPP vše v pořádku, socialisté taky. Žádné protesty se neozývají, takže všichni mají hlasovací karty. Využijete zelené tlačítko na hlasovacím zařízení, abyste hlasovali pro paní Mela a červené tlačítko, abyste hlasovali pro paní Salves Muñoz. Pokud se chcete zdržet, tak můžete stisknout bílé tlačítko a nebo zasunout kartu a nehlasovat. Zdržení se hlasování nebude započteno, když se bude počítat většina pro toto hlasování. Určíme většinu, bude to většina prostá, počet hlasů, které byly tedy vyjádřeny. Je to jasné. Máte otázky? Nejsou. Takže zahajuji hlasování. Zelená paní Mela, červená paní Salves Muñoz. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Takže máme 69 vyjádřených hlasů, tři hlasy se zdrželi, většina je tedy z 66, je, je třeba tedy 34 hlasů. A to je případ paní Salves Muñoz, která zvítězila a může se k nám zde připojit. Uh, Milí kolegové, chci všem opět poblahopřát, chci vám poděkovat za vaši důvěru. A než ukončím toto zasedání, chci vám sdělit, že naše příští zasedání bude řádné zasedání výboru a bude se konat 23. července, samozřejmě zde v Bruselu. A bude to tedy už za finského předsednictví a věřím, že se uvidíme 23. července v Bruselu. Děkuji vám a přeji vám krásný zbytek odpoledne.